So, ich darf unsere heutige Sitzung eröffnen. Wir, wir Prohlašuji dnešní zasedání za zahájené. Začali jsme o 10 minut později. Máme za sebou eh, zasedání koordinátorů a to bylo zasedání neveřejné, takže jsme museli potom přestavit eh, nastavení na zasedání veřejné, tak aby to mohlo být vysíláno na internetu a to prostě chvíli trvalo. Takže omlouvám se za toto spoždění. Eh, máme před sebou poměrně eh, krátký pořad jednání. Má někdo přání něco změnit, přidat? Prosím, kolego, a nehlásíte se dobře? Mohu tedy začít. Eh, sděleními předsedy, na čem jsme se shodli na zasedání koordinátorů. Včera jsme měli vyjednávání o kompromisech a ta proběhla tedy úspěšně. Takže termín hlasování bude příští středu. Pokud do úterý, to je vlastně poslední technické zasedání, Eh, nevyvstanou žádné nějaké větší problémy. Pokud vyvstanou nějaké problémy, tak během příštího týdne se rozhodneme, kdy budeme hlasovat. Mandát končí 8. Eh, prosince a vlastně do té doby musíme eh, předložit závěrečnou zprávu a předpokládané závěrečné hlasování, hlasování tedy bude zřejmě na prosincové plenárce, takže máme trošku ještě eh, manévrovací prostor. Takže za prvé tedy hlasování pravděpodobně příští týden. Sekretariat přislíbil, že kompromisy a eh, hlasovací seznamy, hlasovací eh, seznamy zašlou vám všem v průběhu týdne protože těch pozměňovacích návrhů je tam opravdu hodně, je tam hodně taky um, osobních uh, přání, ještě nějakých dodatků, otázek a takhle. Takže opravdu uh, doufáme, že budete mít možnost si to všechno prostudovat do, toho, do té středy. Za druhé, rozhodli jsme se, že během 3. listopadového týdne budeme mít dodatečné slyšení a taky poslední zasedání koordinátorů. To dodatečné slyšení má za účel Eh, věnovat se eh, případům, které předložily různé frakce. Eh, to je tedy Azerbajdžán, automat a případ Slovinska, kdy slovinský parlament jednohlasně od, odhlasoval, že se začne vyšetřovat proti praní špinavých peněz. Kromě toho máme ještě další případy, které ovšem už eh, nespadnou do toho slyšení. Například eh, včera se ukázalo, že máme nová vyšetřování proti bývalým členům vlády v Portugalsku v souvislosti tedy s panamskými dokumenty a jsme tedy závislí eh, na zveřejňování žurnalistické sítě. Budeme mít tedy další dokumenty k jejich podkladům zatím nemáme žádný přístup. Takže doporučení která vlastně na konci na plenárce eh, mají být prezentována ohledně follow-upu, eh, vlastně je na základě rozhodnutí v rukou eh, frakce, takže nebo frakcí, takže vlastně je ještě možné vyjednávat v tom třetím prosincovém týdnu ty dopady. Samozřejmě potom máme taky zodpovědnost výboru Libe a co se týče meziinstitucionální dohody, to je zase v rukou frakcí a co se týče tedy um, rozhodnutí vytvoření budoucích výborů, nebo taky otázky kompetencí eh, vyšetřujících výborů. To opět je vlastně na rozhodnutí celého parlamentu. Eh, ta, eh, vlastně tyto závěry tedy připraví jednotlivé politické skupiny. A e, poslední věc, dnes je poslední zasedání, kde je vicepředseda Fabio De Masi, e, tady na hoře na podiu. Já mu ještě jednou mnohokrát děkuji za aktivní spolupráci. Ne vždycky jsme se třeba e, věcně shodli, ale konstruktivně jsme spolupracovali. Já mu přeji hodně štěstí v jeho nové parlamentní funkci jako poslance německého Bundestagu, takže gratuluji. Nyní tedy přecházíme k samotnému pořadu jednání a e, je to projednání pozměňovacích návrhů, které máme k dispozici k oběma zprávám. Nejprve dám slovo panu Jepe Kofodovi, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A jménem zpravodajů musím omluvit Petra, nemůže tady dnes být. Chci především všem poděkovat za celou řadu pozměňovacích návrhů. Bylo jich opravdu hodně, jsou to návrhy na vylepšení našich pozměňovacích eh, naše, naší zprávy. Pozorně jsme to posoudili. Je tady řada pozměňovacích návrhů, které nám to pomohou vylepšit, to, co jsme jako zpravodajové připravili. A chci poděkovat také stínovým zpravodajům za to, že jsme se mohli potkat. Děkuji za aktivní účast při přípravě. i při přípravě návrhu kompromisů. Měli jsme několik schůzek stínových zpravodajů. Poslední se konala včera. Trvala víc než tři hodiny. A podařilo se nám dokončit politickou práci, takže teď máme kompromisní návrhy u všech základních věcí, které se objevují v naší zprávě. A jsme velice spokojení s tím, jak se nám podařilo spolupracovat. Nechci zacházet do všech podrobností, ale řekl bych, že je zřejmé, i mně jako zpravodaj je zřejmé, že toto je opravdu důležitá práce. Zjistit, kde dochází k praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům a zjišťujeme, že se neustále objevují nové případy. Neustále. A přestože jsme odvedli velký kus práce jako náš výbor na našich slyšeních, na misích, obecně v průběhu toho, co jsme všechno dělali, myslím si, že je opravdu důležité dál to sledovat, dál tlačit. Veřejnost musí dál vyvíjet tlak, abychom dokázali úspěšně bojovat proti těmto věcem. Takže to je asi vše, pane předsedo. V na plenáce musíme diskuzi uzavřít, ale je velice důležitá a myslím si, že ta práce má jakousi hodnotu, protože vidíme, že také komise i ostatní reagují na to, co děláme a musíme v tom pokračovat, v tomto boji. Víc toho říkat nebudu. Pozorně si vyslechnu kolegy ve výboru a poznamenám si jejich poznámky, připomínky a těším se na další spolupráci. Nejenom v tomto výboru, ale snad také v rámci té nové struktury do budoucna. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, Jepe, eh, pan Ježek zde není, protože se věnuje nějakým interním politickým otázkám v České republice, takže se omluvil. A mám ještě otázku, než předám slovo dále. Při vypracování kompromisů jsme pokryli vlastně veškerá um, Mm, doporučení, jestli to není eh, špatně. Takže potom, až na konci budeme hlasovat o kompromisu, tak si myslím, že bude moc eh, předl- eh, být předložen poměrně snesitelný seznam. Měli jsme přes 600 E, vlastně mm, návrhů k jedné zprávě a přes 700 k druhé máme vlastně asi 1400 dohromady, něco takového. E, můžeš k těm kompromisům také něco říci jako spravodaj nebo spolupracu- spravodaj? Ano, u těch kompromisů jsme prošli všechny odstavce a máme kompromisy ke všem těm důležitým. Samozřejmě jsou tam i případy, kdy zůstává původní text, ale to je také na základě dohody mezi stínovými zpravodaji. To je důležité zdůraznit. Takže z politického hlediska jsme prošli všechny odstavce a přihlédli jsme ke všem pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. A samozřejmě jde o to, abychom našli. Chci zdůraznit, že pro nás je také důležité, když se ve vyšetřovacím výboru připravuje zpráva, není to zpráva vlastního podnětu, nic takového je to speciální zpráva a my jsme se opravdu snažili postarat o to, že zatím bude stát velká většina. A pokud je o zjištění z tohoto výboru, také je důležité, aby to bylo řádně podložené. Abychom dokázali doložit, co jsme zjistili. Takže to chci také zdůraznit. U těch doporučení, jak jste říkal, pane předsedo, všechno jsme si to prošli a nebudu zacházet do podrobností. To by se nám to tady hodně natáhlo, ale já myslím, že se nám podařilo najít dobrý kompromis u hlavních věcí, které v doporučeních jsou. Eh, Dobrá, děkuji. Obracím se nyní na stínové zpravodajce jako první Luděk Niedermayer za PP. Uh, uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A na úvod bych chtěl poděkovat nejenom zpravodajům, ale také sekretariátu a zaměstnancům politických frakcí za obrovskou práci. Začal bych obecněji. Já si myslím, že tento text představuje jednu z hlavních věcí, kterým se parlament věnuje, ty daně. Je to důležité pro ekonomiku, pro fiskální situaci, pro společnost, protože současné době to vyvolává dojem jakési nespravedlnosti a má to také globální dimenzi, protože my máme za to, že Evropa určitě musí sehrát svou roli, aby se vylepšila situace všude ve světě. A my jako parlament bychom měli být pišní na to, co jsme v posledních dvou, třech letech v této oblasti udělali. Aféra Panama Papers se podle mě trošku líší od LuxLeaks. Je to velice důležité, ale je to něco jiného. Pokrývá to dlouhé období, kdy došlo k podstatným změnám legislativy všude ve světě. Má to mnohem větší rozsah. Techniky, o kterých jsme se dozvěděli, jsou úplně jiné. Je tady mnohem výraznější role neevropských zemí. Zdá se, že některé z nich téměř prosazují ty praktiky, které my považujeme za nesprávné. A převod peněz na firmy o kterých jsme se dozvěděli v rámci Panama Leaks, se zdá být způsobem, jak vlády těch jednotlivých zemí umožňují státním úředníkům bezpečný přístup k prostředkům, které se nakradou. Takže závěr je takový, že pro nás tady v Evropě není snadné vyvodit jednoznačné závěry, které by vedly k nějakým návrhům, které by pak zajistily zlepšení situace. Nicméně v průběhu činnosti výboru Panama Papers jsme shromáždili obrovské, obrovské množství informací, hodně jsme se toho o té problematice dozvěděli a měli bychom toho využít, nejenom my jako poslanci, ale celá naše společnost. Jak bychom měli postupovat? Jak víme, jak říkáme v parlamentu, ten časový plán je hodně ambiciozní, ale já myslím, že jsme na dobré cestě ke společnému cíli, alespoň jak jsem vyrozuměla ze schůzek stínových zpravodajů, chceme, aby ta zpráva byla dobrá, chceme, aby to byla zpráva, která může být inspirací a které se dostane a která si zaslouží silnou podporu. A jak říkal zpravodaj, máme politickou dohodu, ale znění u řady kompromisů je stále ještě otevřené. Nicméně já to chápu tak, že je velice povzbudivé, že na té schůzce mi připadalo, že se na věci díváme stejně a že jde jenom o to, jak dovést toto společné chápání věci ke znění, které potom bude mít podporu. Samozřejmě bude to kompromis, ale měl by to být kompromis dobrý, kompromis, který vychází z faktů, kompromis, který předloží nebo navrhne proveditelné a efektivní řešení. Já bych zdůraznil pár věcí, které považuji za důležité. Za prvé, jsem přesvědčený o tom, že bychom měli rozlišovat mezi nelegálními postupy a postupy, které jsou bohužel často legální, ale ne příliš dobré, protože tyto dvě oblasti vyžadují úplně jiný přístup. U těch nelegálních postupů musíme zajistit lepší vymáhání práva. U těch věcí, které nejsou až tak pěkné, bychom se měli zamyslet nad tím, jestli máme dobře nastavenou legislativu a jestli je tam nějaký prostor pro vylepšení. Obecně řečeno, také nejsem proto, aby bylo prioritou zavádění nových předpisů a zřizování nových institucí. Musíme se podívat na to, co máme a zajistit, že to funguje podle plánu. Ale současně bychom neměli váhat, když najdeme nějaké mezery, které by se měly zaplnit. Zdůraznil bych jednu takovou věc. Myslím si, že skupina pro etický kodex plní úkoly nad rámec očekávání. Naším cílem by mělo být stimulovat tuto činnost a požádat o vylepšení. V rámci tohoto obecného přístupu máme také zajistit, že budeme řešit příčiny problému, nejenom symptomy. Ale na závěr bych ještě řekl, že ta původní zpráva je velice dobrým východiskem pro další práci a jenom bychom měli zajistit, že to ještě vylepšíme. abychom skutečně měli zprávu, kterou si, která si zaslouží širokou podporu a která si zajistí širokou podporu poslanců v parlamentu. A musím říct, že zpravodajové sekretariát i experti ve skupině se opravdu snažili, aby to tak bylo. A musím říct, měl bych říct, že já i naše frakce jsme odhodlaní přispět k úspěchu této zprávy a budeme se snažit o to, aby se dalo hlasovat ve výboru i na plenárce včas a podle plánu. Kolíge. Ano, mnohokrát děkuji, pane kolego Luďku Niedermayere. Eh, já vlastně eh, chci eh, zdůraznit ještě jednu věc a sice rozlišujeme mezi tedy daňovým eh, utvářením a daňovými úniky. A já si myslím, že tohleto oddělení tedy vlastně tam eh, nyní v těch kompromisech máme, že vlastně daňové úniky eh, jsou tedy nelegální, ale potom jsou i legální praktiky, jak jste právě o tom hovořil, ale s tím také musíme něco udělat a hlavně musíme udělat něco s tím, jak se to vymáhá. Nyní jsou na řadě sociální demokraté a já se tedy podívám, kdo, koho tady máme. Evelyn Regner, prosím. Děkuji. Takže hned z kraje děkuji spoluspravodajům, kteří odvedli skvělou práci, děkuji také celému e, týmu, stínovým, spolu e, stínovým spravodajům, kteří na tom také pracovali a hodně přispěli. Ehm, zaměřím se asi tak na tři věci, které jsme zjistili. Za prvé, vůbec ne, není, nemusíme odcházet z Evropské unie, abychom eh, objevili eh, problémy s praním eh, špinových peněz, agresivním plánováním daní, různé mm, fiktivní společnosti a podobně. To všechno nalezneme i v EU. Ehm, Potom samozřejmě máme také eh, auditní společnosti, banky a právníky, bez nich by ty mm, různé toky finanční nebyly vůbec možné. A kromě toho musíme také posílit, zpřísnit ehm, zákony a také musíme eh, dosáhnout toho, aby se eh, líp, lépe kontrolovalo i ehm, prosazování či implementace stávajících zákonů. Kromě toho je také možné předložit i lepší eh, návrhy zákonů. A Teď se tedy vrátím k některým těm důležitým otázkám, jako například ty fiktivní společnosti. Tady je eh, opravdu hodně, co ještě musíme udělat. A eh, tomuto tématu se také věnuje výbor Ekon. Eh, kromě toho tady je potřeba hodně udělat u podnikového práva. Eh, tady eh, je potřeba zapracovat právě i komponenty podnikového práva, které nepatří do nějakého jiného rohu. Kromě toho je potřeba dobře definovat ehm, daňové právo, aby se prostě někdo nemohl jenom tak skrývat někde na internetu a to vlastně přímo souvisí i s naší prací. A konečně Eh, jakési černé seznamy, eh, blacklists eh, těch, kteří se provinují v této oblasti. S tím se samozřejmě musí pojit i jasné sankce a to přeci neplatí jenom pro ti, kteří se prohřešují proti eh, eh, pravidlům ve třetích zemích, to platí i pro ty, kteří právě přestu, eh, dělají různé tyto přestupky v rámci Evropské unie. Ono opravdu to hodně souvisí s Evropskou unii, ono vůbec není jednoduché zde něco udělat, ale měli bychom to udělat co nejrychleji abychom byli důvěryhodní a pokud chceme dosáhnout pokroku v oblasti boje za spravedlnost eh, v oblasti daní, tak se obracím i na eh, eh, předsedu komise a vlastně panu, pana Junkera a také potřebujeme jednomyslnost na radě. Vážení kolegové, všichni víte, že dochází k daňovým únikům ve výši stovek miliard eur. Tady je samozřejmě, to by měla být obrovská motivace pro nás, pro všechny abychom to rozkryli, abychom k tomu také eh, předložili jasnou pozici. Eh, co se týče vlastně té konečné zprávy našeho vyšetřovacího výboru, tak vlastně tady jsou eh, peníze, které nám chybí už, řekněme, po 12. hodině. A je tady opravdu potřeba už dosáhnout nějakých jasných eh, výsledků, aby opravdu to téma spravedlivých eh, daní eh, nebylo jenom něco, o čem se hovoří, ale aby přinášelo výsledky. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Regnerová, a naprosto souhlasím s tím, co říkáte, ale ta výzva, že vlastně to problém i EPP, vy vždycky eh, kritizujete eh, eh, kolegy z EPP, ale tady nesouhlasím, tady nejsou žádné rozdíly, tady bychom opravdu neměli rozdělovat. Nyní kolegu Čambackého zastoupí vicepředsedkyně Pirko. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos kollegoille virkamiehille. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům i všem ostatním, kteří se na tom podíleli a kteří byli natolik aktivní v rámci činnosti výboru pana. Byla to skvělá spolupráce, skvělá atmosféra. Máme teď tento návrh zprávy a musíme se postarat o to, že to bude počátek dlouhodobé práce a ne závěr. Máme také celou řadu dobrých návrhů a já tady chci obecně zdůraznit některá hlavní témata, Těch pozměňovacích návrhů je nějakých 700, je to náročný úkol, takže stejně se dotknu jenom takových některých hlavních věcí. Já myslím, že v zásadě to můžeme rozdělit na dvě kategorie. Drobné pozměňovací návrhy, drobné formační změny a potom hlavní iniciativy. I u těch eh, drobných pozměňovacích návrhů, některé z nich jsou dobré k tomu, aby se ten návrh ještě vylepšil. Jsou tady příklad dobré věci u boje proti praní špinavých peněz, u a tak dále. A pak jsou tam věci, které se týkají spolupráce mezi různými institucemi EU a členskými státy. Já věřím, že zpráva výboru pana bude východiskem i do budoucna pro další činnost. A proto je důležité, aby to bylo správné, přesné, aby tyto i další klíčové věci byly v té zprávě ošetřeny vyšetř, vyčerpávajícím způsobem, i kdyby ta zpráva nakonec měla být poněkud delší. U těch nových iniciativ, které se objevují v pozměňovacích návrzích, všimla jsem si, že je tam několik návrhů, které zdůrazňují význam toho, že politiky, daňové politiky v EU by se měly spližovat. To jsem zdůrazňovala i v minulosti, bohužel se toho v této oblasti zatím udělalo málo a je opravdu důležité věnovat pozornost daňovému plánování v rámci EU ve vztahu k odpovědnosti podniků a musíme také věnovat pozornost pozici města Londýna, city, londýnské city, protože současná situace nemůže pokračovat. A stejně důležité je, abychom zajistili, že budeme mít jednoznačnou cestovní mapu pro další činnost výboru pana. Aby z toho byla taková trvalější struktura. I k tomu tady byly dobré návrhy. Navíc je důležité, že musíme zdůraznit, že v této, v tomto desetiletí nebo dokonce možná eh, na začátku dalšího desetiletí ty požadavky nebudou úplně realistické, ale je potřeba utvářet to, co je z politického hlediska proveditelné. Celá ta agenda v boji proti daňovým eh, rájům a vyhýbání se povinností by tady vůbec nebyla, kdybychom jenom v minulosti uvažovali, co je možné v tu danou chvíli. Jedna věc, kterou musíme řešit teď, je problematická úloha té velké čtyřky auditorských firm. Současná situace, kdy působí jako auditoři a zároveň jako daňoví poradci, prostě není udržitelná. Celkově je to chválihodný počátek a já rozhodně doufám, že bude možné zapracovat řadu těch pozměňovacích návrhů do konečného textu zprávy. Já jsem předložila 23 pozměňovacích návrhů v úzké spolupráci s několika kolegy Řešila se tam různá témata, která jsou opravdu podstatná pro tuto zprávu. V některých případech se text zprávy nějak vyjasňoval, ale byly tam i nové iniciativy a nové podněty, které by rozhodně pomohly postoupit ku předu v této agendě a zúrazním pár z nich. Obecněji řečeno, některé z těch věcí, které jsem s kolegy zdůraznila, znamená třeba, eh, že je potřeba zdůraznit nebo vyjasnit, co vlastně máme na mysli některými těmi pojmy, vyhýbání se povinnosti a tak dále. Potřebujeme legislativu na ochranu investigativních novinářů a whistleblowerů před různou formou odvety, včetně bojkotu soudních eh, sporů, soudních pří. Kromě toho jsme s kolegy zdůraznili, že je důležité zblížit obchodní a daňové politiky, a chceme také regulovat eh, akcie na držitele, protože to je jeden z nejvýznamnějších prostředků, jak brát špinavé peníze. Kromě toho musíme podpořit snahy EU sestavit ambiciozní seznam nespolupracujících eh, jurisdikcí a to musí být dostatečně ambiciozní, aby to posloužilo svému účelu. Tento seznam by se dal využít v rozvojové politice EU a také ve vztahu k Evropské centrální bance a Bance pro rekonstrukci a rozvoj a ve vztahu k jejich investičnímu portfoliu. Také u rozvojových politik by měla Evropská unie pomáhat rozvojovým zemím, aby nastavili transparentní online elektronické rejstříky. To by mělo být uh, součástí aktivit v rámci spolupráce. V současné době nemáme tyto záznamy pro řadu zemí a proto je těžké posoudit dopad mezinárodního vyhýbání se daním a daňových úniků.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 Co se týče kolegů, kteří již vystoupili eh, přede mnou, tak musím říci, že v zásadě řekli to samé, co jsem chtěla říci já. Myslím, že jsme se v průběhu posledních měsíců to hodně eh, naučili. Eh, ta naše práce bude brzy dokončena, ale vlastně to tak až úplně není. Máme toho ještě hodně před sebou. A ze schůzky koordinátorů vyplynula myšlenka Eh, trvalého monitoringu. Nyní jsme tedy eh, zjistili celou řadu skutečností a bylo by škoda, kdybychom eh, to nevyužili. Samozřejmě obrovskou práci odvedl sekretariát, to je třeba zdůraznit. A já bych ráda také zmínila pár úvah, pokud jde o daňové úniky. Ehm, Členské státy totiž velice často nepostupují tak, jak by měly. Existují velké problémy s tím, aby bylo eh, uplatňováno eh, právo v daňových otázkách. Eh, měly by existovat sankce vůči zemím, které jsou rizikové z hlediska praní špinavých peněz. Rovněž potřebujeme patřičné zdroje. Jak již jsme viděli, komise není schopna zajistit implementaci eh, kvalitativních parametrů, eh, pokud jde o legislativu v oblasti praní eh, špinavých peněz. A tady tedy potřebujeme posílit investice do této oblasti, musíme zautomatizovat výměnu informací. Jenom tak budeme schopni bojovat proti daňovým únikům a praní peněz. Potýkáme se s velice organizovaným systémem, který směřuje k podvodům a Eh, viděli jsme, že ty nástroje, které máme k dispozici, eh, nejsou dostatečné. Hovořilo se tady rovněž eh, o zprostředkovatelích, o správci majetku, o bankách, o daňových poradcích. To jsou všechno klíčové aspekty, na které třeba se zaměřit. Měli bychom mít seznam těch subjektů, které mm, odmítají spolupráci. Rada na to několikrát poukazovala že bychom měli dostat k dispozici více nástrojů. Ehm, nebylo možné zajistit spolupráci všech členských států, e, všech e, subjektů a ehm, je třeba zdůraznit, že občané Eh, znají tu situaci tak, jak je v jednotlivých členských státech, eh, jaké jsou nedostatky v legislativní oblasti. A to jenom eh, zdůrazňuje, že musíme na tom hodně pracovat, tak abychom zvýšili povědomí občanů, abychom zvýšili jejich důvěru. Tady máme velké nedostatky, tady ta demokratická vazba na občany musí být posílena. Byla předložena celá řada zajímavých pozměňovacích návrhů. A já jenom doufám, že výstupem bude zpráva s velice silnými doporučeními. Závěrem bych eh, chtěla zdůraznit, že rovněž potřebujeme eh, spolehlivé statistiky, pokud jde o eh, tuto fiskální oblast a jaký to má dopad na finance v Evropské unii a na mm, finance jednotlivých členských států. Máme nějaké údaje, ale v tuto chvíli jsou velice aproximativní. Rovněž tady zazněla Další otázka. Ehm, jednomyslnost eh, při schvalování eh, daňových otázek na radě. To je také velice problematické. Ehm, tady potřebujeme pomoc eh, komise. Pokud se toto nezmění, tak ehm, se mm, nepohneme ku předu. Je třeba ta slova přetavit do konkrétních efektivních politických akcí. Vytvoření eh, nového střediska koordinace eh, v Evropské unii, to si myslím, že by byla cesta správným směrem. tak, abychom eh, přispěli k harmonizaci finančních spravodajských jednotek v Evropě a jenom tak budeme účinně bojovat proti daňovým podvodům a únikům. musíme skutečně se zaměřit na jednotlivé nedostatky, které ve veřejné zprávě eh, existují a eh, rovněž máme k dispozici návrh komise, který směřuje k vytvoření tedy střediska eh, vyšetřovatelů. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostávám ke GUE. A za GUE má slovo Fabio De Masio. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Využiji tuto příležitost, abych vám všem poděkoval. Děkuji předsedovi, vicepředsedům, zpravodajům, koordinátorům, sekretariátu. Také děkuji všem pracovníkům politických eh, skupin za příjemnou spolupráci, ačkoliv jsme nevždy zastávali stejné politické názory, vždy jsme měli velmi dobrý osobní vztah. A e, proto mě i trošku mrzí, že opouštím Evropský parlament. Když jsem vstoupil do Evropského parlamentu, tak nejprve přišli, e, přišel skandál LuxLeaks, potom e, panamské dokumenty a doufám, že tedy vlastně toto Ehm, se nějakým způsobem vyřeší, ale věřím, že ještě než vy opustit, opustíte tento parlament, budeme mít určitě další, nějaký, eh, další nějaké úniky dokumentů o daňových eh, únicích. A mm, já si myslím, že je tedy naším úkolem eh, tady v parlamentu, jinak pokud by to tak nebylo, tak vás všechny zvu na drink na plas flaže. A každopádně jde tedy o to, abychom tu zprávu posílili, abychom požadovali posílení i zákonů tam, kde nejsou dostačující. A proto si myslím, že je důležité, a to vlastně bude mým úkolem i v Bundestagu, aby um, vlády, ať už tedy z EPP socialistů nebo ALDE, opravdu eh, také přepsali do zákonu to, na čem se tady eh, vlastně dohodneme. Už máme také směrnici o boji proti špina, praní špinavých peněz. Mm, nyní vlastně tedy je v trialogu, tady jde vlastně o to, aby se uzavřely různé smyčky v zákonech, aby se regulovaly trusty, aby mm, se tedy vyřešilo to, kde opravdu dochází k velkým eh, daňovým únikům a to samozřejmě se pojí i s, eh, se sankcemi, eh, zejména prostředníků, kteří pomáhají k, nebo napomáhají k těmto, k vyhýbání se daňovým povinnostem a to jsou velmi často banky, právníci, různí prostřednictví a v Německu máme třeba Barfin, který byl takto rozšířen, aby přeskoumal, zda vlastně došlo k překračování eh, zákonů o praní špinavých peněz a ukázalo se, že i přes panamské dokumenty eh, vlastně nedošlo k žádnému systematickému porušování. Takže tady je opravdu vidět, že je potřeba něco, mm, něco změnit v zákonodárství, protože byly příliš laxní. A Eh, skupina eh, tedy etického kodexu, o které, o které hovořil už eh, Luděk Niedermayer. Tady víme, že i samotní diplomaté v protokolech říkají, v zápisech říkají, že to nefunguje a proto mě těší, když vlastně vznikne tady konsenzus ve sněmovně, že nejsme mm, toho, že, že, že tady nechceme ustupovat zase směrem zpátky a měli jsme v jednání stínových zpravodajů, vlastně se, jsme se snažili o formulaci, zase oslabit to, této, eh, vlastně ty formulace eh, skupiny a Říkám, že to by bylo přeci úplně směšné i pro nás, když samotní diplomati říkají, že to třeba nefunguje a my potom zde v parlamentu potom se vlastně musíme vrátit zase zpátky k mm, tomu, na čem jsme se dohodli na daňovém eh, výboru. Eh, potom ty mm, blacklisty, ty černé seznamy, eh, zase jsme měli určité kompromisy. Litujeme toho, že to nulové daňové kritérium vlastně není dostatečné pro to, aby se dostal na, na, na tento seznam vlastně někdo, kdo vůbec nevybere tedy žádnou daň v tom daňovém ráji. To si myslím, že by, kdybychom ještě tedy to více oslabovali, to už by bylo úplně zbytečné. A potom eh, samozřejmě máme Accountancy Europe, tady jde o mm, auditní zastřešující orgán eh, Oni také vlastně do toho silně vstupovali, eh, kritizovali i v, vlastně to, mm, co předkládali socialisté a naše frakce. Mě to vůbec nepřekvapuje, ono jsem to i čekal. A zadali jsme například studii Richarda Murphyho, který samotný byl chartered accountant a Eh, vlastně tady jde o to, že je potřeba oddělit poradenský, eh, poradenské podnikání od státu a musíme se dostat do situace, kdy Auditní společnosti eh, potřebují eh, licenci na, eh, po celé EU a to musíme samozřejmě nějakým způsobem opravdu požadovat. A já si myslím, že pokud tato lobující organizace chce některé věci změnit a bylo by škoda, kdyby se to do té zprávy dostalo, tak jak oni to měnit chtějí. A potom máme fakt, že jsme zažili tyhle ty skandály a rozhodující je, že kompetence tohoto parlamentu se zlepší. Tady vlastně nejde o e, otázku politické příslušnosti, ale o otázku reputace této instituce. A to znamená, že z mého pohledu e, potřebujeme taky permanentní daňový výbor. E, já jsem vlastně se i na začátku tedy vsadil, že přijdou další vlastně úniky informací, které upozorní na daňové úniky a proto tedy potřebujeme, abychom měli taky neomezený přístup k příslušným dokumentům a všichni, kteří nespolupracují s, s tímto výborem jako Caterpillar nebo Monsanto, Eh, Fonseca, eh, na ty musíme zatlačit, protože jinak je to přece úplně směšné když tato nedostate- nespolupráce není nějakým způsobem sankcionována. A jinak eh, přeji tomuto výboru co nejvíce úspěchu a z, Německu, z Německa to budu zase s napětím sledovat. Mnohokrát děkuji, Fabio Demázi. Já tady mám vlastně dvě připomínky ke dvěma bodům. Co se týče té nulové daňové sazby, tak s tím souhlasím v rámci Evropské unie je to poměrně kontroverzní, eh, protože máme asi 35 eh, jurisdikcí, eh, mimo tedy také vlády vlád Evropské unie. Připomínám třeba také Madeiru a území Malty a tady vlastně nestačí, pokud to ho politují, ale já bych opravdu eh, oficiálně požadoval změnu v této otázce, protože eh, zejména tedy komisní, předseda komise Juncker řekl, že si myslí, že pokud by všichni dodržovali eh, pravidla v Evropě, by v Evropě vůbec neexistovaly žádné daňové oázy. Ale to vůbec vlastně nesou, nějakým způsobem není v souladu s tím, co my jsme rozkryli, takže o tom se musíme trošku pobavit. A nyní Molly Scott Cato má slovo. Děkuji, pane předsedo, a já se připojuji ke stínovým zpravodajům a chtěla bych poděkovala spoluzpravodajům za tu odvedenou práci. E, tady e, skutečně to není formalita, je to obrovský kus práce a rovněž e, děkuji pracovníkům frakce a sekretariátu. Ty lhuty byly velice napjaté, takže velice děkuji. Co se týče té kvality materiálu, eh, to, ta se přetavila do jasných doporučení. Eh, myslím, že můžeme dosáhnout eh, většiny a globální podpory této zprávy, protože tady zastáváme občany Evropy a tady poukazujeme na tyto skandální praktiky, pokud jde o daňovou oblast. Musíme dosáhnout toho, že budeme jednotní v parlamentu, když budeme diskutovat o této problematice. Víme, eh, že jaký je přístup komise a eh, rada, která by měla eh, zastávat stejné občany, tak bohužel jsou namučeni do této hry, která spočívá v konkurenci mezi zemi a to nás ohrožuje. Takže opravdu musíme hovořit jasným hlasem a musíme nadále tlačit na radu, aby přijala eh, opatření, která budou mm, efektivní, pokud jde o daňové úniky eh, a mm, daňové podvody. Eh, ta doporučení musí být tedy jasná, tak aby byla jasně implementovatelná. Je naší odpovědností, že musíme poukázat na ten posun v rámci doporučení a Eh, musíme obnovit eh, důvěru občanů v eh, politické instituce, což je velice důležité v okamžiku, kdy demokracie je velice pod tlaku. Toto je dobrý příklad, jak můžeme to dokázat. Samozřejmě nesouhlasíme úplně se vším. Já zmíním některé body, které jsou pro nás problematické pokud jde o ta eh, zjištění eh, eh, porušování směrnice proti praní peněz, chtěli bychom, aby výbor uznal, že tady je určitá nekonzistentnost, nedochází k implementaci, plné implementaci této směrnice a pokud je o praní špinavých peněz, a určit, jsou tam určité rozpory, pokud jde o ty záměry a já jsem byla připravená na to, že bude kritika zaznívat i na naší zemi. Jsem si plně vědoma, že v podstatě polovina eh, společností, eh, která se objevuje v Panama Papers, eh, je z území Spojeného království. Takže jsme plně zapojeni do tohoto globálního systému daňových úniků a e, londýnské společnosti se na tom plně podílejí, takže jsem velice e, zklamaná z přístupu naší země, ale všichni bychom měli e, sebrat tu odvahu a jmenovat ty země, u kterých ta situace je tak problematická. Naše země je považována za klíčový, klíčový subjekt, ale je třeba si uvědomit, že významnou úlohu sehrávají také zprostředkovatelé, kteří se zapojují do tohoto systému praní peněz. Eh, eh, ti sehrávají opravdu klíčovou úlohu a eh, pomáhají bankám či dalším subjektům při naplňování těchto záměrů. Vzhledem, pokud je o Mossack Fonseca, tam a s tím příslušných materiálů tam bylo vidět, jakým způsobem, jakým se tedy postupuje při obcházení daňových povinností a neplacení daní. Eh, máme tady eh, Azerbajdžán, Londrmat, eh, Slovensko a předpokládáme, že těch skandálů bude ještě celá řada a z těchto důvodů si myslíme, že potřebujeme nalézt globální institucionální odpověď. Máme se 18 měsíců tímto a musíme přijít s doporučeními, která ale budou uplatňována, jinak je to práce zbytečná. Eh, potřebujeme tedy se eh, těmito eh, praktikami zabírat trvale. Myslíme si, že takovýto výbor, který by měl být vytvořen, by se měl zabývat příslušnými skandály, pokud je o praní peněz, měl by mít přístup k dokumentaci, a ještě jednou, myslím, že jsme odvedli dobrou práci, eh, dařilo se nám spolupracovat a je to velice důležité, tak abychom mohli čelit těmto eh, daňovým skandálům a abychom obnovili důvěru občanů v demokracii v Evropě. A musíme zajistit i to, že ta práce bude pokračovat, že ta doporučení budou implementována. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Molly. A poslední, kdo se přihlásil za z politické skupiny, je David Kugan a potom se eh, dostaneme k Tomasi Manovi. Prosím. Za, EFDE, eh, za EFDD. Uh, eh, ähm, two reports that this committee... Děkuji, pane předsedo. Ty dvě zprávy, které tento výbor bude schvalovat, stejně jako pozměňovací návrhy, jasně ukazují, že tohle je pořád ještě továrna na předpisy. Jasně to ukazuje, že se tady projevuje malý respekt pro soukromí, malé porozumění obchodu a obchodování a malé porozumění světa, který vytvořili soukromé podniky. Dámy a pánové, tohle poškodí evropské podnikání, evropské podniky i pracovní místa. Čím víc předpisů předložíme podnikům, tím víc zaškrtíme podnikání a podnikatelé a podniky budou opouštět jurisdikci EU, což povede k tomu, že ekonomický růst, který dnes v Evropě pozorujeme, rozhodně nebude pokračovat. Británie má dlouhou historii toho, jak se poškozuje podnikání nadbytečnou regulací z Bruselu. Dámy a pánové, právě proto britská veřejnost hlasovala pro odchod z EU. Velká Británie a londýnská City, když se vymaní spout evropského dinosaura, předvede odlehčenou regulaci přívětivou pro podnikatele. Potřebujeme podnikání, potřebujeme pracovní místa pro všechny občany. A také si myslím, že máme hrůzu z toho, že tento příklad vznikl, protože EU je monstrum, které odsává stále více peněz, aby platilo stále více byrokratů. Samozřejmě je zcela legitimní minimalizovat daně. Proč tedy dávat peníze vládám, které je rozhazují na trapné, hodné ekonomické experimenty? Je pak možné, že ostatní se k nám budou chtít připojit a zajistit si svůj vlastní Brexit. Kdo ví? Very much, uh, David. Mnohokrát děkuji, Davide. My máme opravdu malé porozumění pro jakoukoliv formu nespravedlivé daňové soutěže. A tam bohužel právě Velká Británie je eh, jaksi v popředí. Tady nejde pouze o financování terorismu. Eh, takže Samozřejmě každý chce platit méně daní, to je jaksi eh, taková všeobecná lidská vlastnost, eh, na tom se asi shodneme. Ale to, že nevyjasníme, kde jsou A pokud to nemůžete udělat, tak to zase není férové vůči eh, občanům. Pokud tvrdě pracují, tak by za to měli být odměněni, neměla by být odměňována byrokracie, jenom takhle přesouvání papíru z eh, jedné strany na druhou. A právě proto eh, Británie dává příklad světu ekonomické efektivity. Ukazujeme, jak se to dělá. A tady jde taky o občanská práva občanů, aby si nechali v peněženkách peníze, které si tvrdě vydělali, nedávali nějakým byrokratům. No, uvidíme, co z toho Brexitu nakonec bude. A nyní se obracím na další kolegy. Tomas Mann, prosím za EPP. Děkuji, pane předsedo. Všechna vystoupení, která jsme slyšeli, eh, byly, eh, řekněme, eh, trošku zdrženlivá, ale ta poslední nikoli. Tady jsme se opravdu vrhli až do k kritizování všeho možného. Ale já si myslím, že tedy stojí za to, abychom měli vyšetřující výbor, ne pouze tedy speciální výbor. Souhlasím také s tím, co říkal eh, Fabio. Ještě jednou mu také chci poděkovat za eh, eh, několik let dobré spolupráce. Ten vlastně vztahy, které jsme měli, byly opravdu velmi kvalitní na osobní rovině a to, toho si opravdu vážím. Je tedy potřeba za, eh, opravdu eh, dosáhnout toho, abychom měli stálý výbor pro, da, pro daňové věci, eh, protože některých věcí můžeme dosáhnout pouze v případě, kdy můžeme jasně upozorňovat na ty problematické situace a můžeme také dosáhnout jasných výsledků. Ehm, myslím si, že je taky dobré, aby kompromisy vedly tím směrem, že prostě budou sankce pro ty, kteří pravidla nedodržují. Hmm na jedné straně máme tedy jakési tedy um, řekněme, kreativní utváření daní, jak o tom hovořil eh, Luděk, kde je to sice legální, ale eh, vlastně je tam celá řada eh, snah e, o úniky a potom máme samozřejmě ty nelegální úniky. A jak říkal, jak zdůrazňoval pan e, Juncker ve svém, e, ve svém pro, projevu o stavu Unie, říkal, že některé věci se musí změnit právě na úrovni rady. Právě je velmi těžké, když chceme požadovat jednomyslnost od všech členů právě v daňových věcech. Tady je potřeba, abychom požadovali kvalifikovanou většinu, protože Jinak to nemůže fungovat. A pak máme důležitou oblast a to je otázka digitalizace, vlastně eh, digitali, digitální usazování společností. To jsou v podstatě společnosti, které jaksi existují pouze v atmosféře a zatím jsme zde nenalezli žádné řešení a bych si opravdu přál, aby tyhle ty stále fiktivní společnosti na eh, poštovní schránku, které máme, abychom už opravdu dosáhli nějakého konečného jasného výsledku. Abychom měli Eh, aspoň společnosti jedné osoby. A my eh, opravdu na tomhle musím pracovat. A myslím si, že v tomto výboru tedy máme eh, jaksi do, dobrou základnu pro spolupráci. A doufám, že v budoucnu už tomu nebude tak, že se to prostě vyšetřuje ze strany novinářů, ale dejme tomu, že oni na něco třeba upozorní, ale my potom eh, zde na tomto výboru uděláme tu vyšetřující práci, že opravdu eh, tohle to bude výbor, který se zviditelní a eh, doufám, že se nám to podaří a že ten mandát, který jsme měli, bude také se projeví jako úspěšný mandát pro občany. Děkuji Tomasi Manovi a nyní poslední na seznamu řečníků. Ještě potom mám další tři řečníky, ale zatím tady nejsou. Takže předtím, než dorazí, tak zde máme e, e, kolegu Žuregy a Tondo. Je tam jen mi quiero Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl především připojit ke všem těm, kteří děkovali oběma zpravodajům, panu Kofodovi a panu Ješkovi a Chci také poděkovat vám, pane Lege, jako našemu předsedovi. Já myslím, že jste zavedl do našich zasedání jistý germánský řád, ale zároveň to bylo nesmírně otevřené a transparentní. A umožnilo nám to přivést sem všechny, koho jsme si potřebovali vyslechnout. Toto je opravdu důležitý dokument. A chci zdůraznit, že na celém světě není jiný parlament, který by se tolik věnoval skandálu Panama Papers. V Belgii také něco udělali, ale já myslím, že to, co se odehrálo tady, přispěje k celému systému fiskální spravedlnosti na celém světě a snad nám to také pomůže postoupit dál. Samozřejmě jednotlivá opatření, které je třeba zavést, nebudou jednoduchá, ale myslím si, že jsme vytvořili jakýsi základ vydláštili jsme cestu. A samozřejmě, jak bylo řečeno, skandály budou i do budoucna, ale já myslím, že pokud jde o spravedlivé zdanění, my jsme nastínili jistou cestu a souhlasím s Moli a s Fábiem. Musí to pokračovat i tady v parlamentu. Nevím, jakou by to mělo mít podobu. O tom rozhodne pan předseda, ale myslím si, že je dobrý nápad, aby Evropský parlament dál pokračoval jako pozorovatel, aby měl nějaký orgán, který to bude dál sledovat. Já jsem přiložil několik pozměňovacích návrhů a jsem rád, že se nám na řadě front podařilo udělat, co jsme si stanovili. Nicméně, myslím si, že některé věci v textu ještě nejsou úplně pokryty. A něco z toho už tady zaznělo. Především si myslím, že pokud jde o současnou směrnici o spolupráci, měli bychom mít seznam subjektů, které jsou povinny poskytovat informace. V AMND máme seznam subjektů a aktérů, které se pohybují v, tom, v těch finančních kruzích, ale v té druhé směrnici ten seznam není a já si myslím, že by měla probíhat daňová spolupráce, která se bude dotýkat všech těchto subjektů, investičních fondů, notářů, správců majetku a tak dále, těch prostředníků. Tito lidé nejsou dostatečně podchyceni a to by se mělo objevit v tom konečném textu. Za druhé, je opravdu důležité, aby členské státy vytvořili jakýsi systém ochrany, aby se chránili před agresivním daňovým plánováním. Protože je celá řada aktérů, kteří se hodně věnují propagandě a členské státy se sami nabízejí jako jakási forma daňových rájů, vzhledem k tomu, že jejich systémy jsou natolik neprůhledné. A v podstatě k sobě přitahují tohle agresivní daňové plánování a já si myslím, že by se to mělo řešit. A za třetí, měli bychom být přísnější z hlediska vnitrostátních politik. jejich prostřednictvím bychom měli bránit vyhýbání se daňovým povinnostem. A co třeba bankovní licence, které se nabízejí eh, podnikům, které se také podílejí na daňových únicích. Musíme tomu zabránit, musíme to řešit. Musíme zajistit, že podniky nebudou mít příležitosti v rámci veřejných zakázek, pokud eh, působí v daňových rájích. A pokud někdo provozuje svou činnost v členských státech, neměli by mít možnost otevřít třeba bankovní účty v zemích, které jsou na černé listině. A samozřejmě členské státy by toho měly udělat víc, aby se ta pravidla zavedla. Ale tento náš text, tato zpráva má být jakousi cestovní mapou pro další členské státy, aby něco udělali. A proto je důležité zachovat ten širší obrázek. A zcela na závěr, myslím si, že v Evropě je důležitá další harmonizace, pokud je o to, jak velkou částkou je možné disponovat v hotovosti. Máme ten příklad toho francouzského zákazu. Není možné zaplatit na to víc než tisíc eur. To byl jeden takový nápad, který mi připadal dobrý, ale to se taky v textu neobjevuje. V každém případě chci, pane předsedo, poděkovat za to, že jsem dostal příležitost nadnést tyto podněty. Pokusíme se to prosadit i při hlasování. Dobrá, děkuji. Ten poslední bod nespadá do našich kompetencí, tam máme eh, různé eh, návrhy, co se používá, eh, tedy placení likviditě, ale to se musí samozřejmě řešit také řádným zákonodárným jednáním, ale je nepravděpodobné, že se to nějak omezí. Eh, každopádně děkuji za eh, tuto myšlenku. A na seznamu teď mám Anu Gomeš, která ale odešla kvůli hlasování na výboru Libe, pokud se nemýlím pan kolega Van Dengelar, který také je na jiném výboru. To je právě ten problém těch souběžně probíhajících zasedání. Takže pokud se nikdo další nehlásí, ještě někdo se tady hlásil? Pan Coburn, prosím. Eh, prosím, žádná zásadní vysvětlování. Ano, předsedo, jen bych navázal na to, co tady ten pán říkal o tom, že by se měla omezit schopnost nebo možnost eh, platit hotovostí. Já myslím, že to projevuje obrovské nedorozumění a neporozumění jakémukoliv podnikání. Já nechápu, o co tady jde. Vy naprosto nechápete, jak to chodí v podnikání a to je prostě trapné. Naja, das gibt's auch in... No, to víte, to máme i v některých regionech a zemích, které jsou v rámci britského vlivu kde byste například se podíval i e, do zemí, které e, spadají pod vliv Turecko, tak e, samozřejmě byste viděl, že pokud máte centralisticky řízený stát, jako je Turecko, tak jsou věci proveditelné snadněji. Ehm, dobrá, a ještě poslední. Eh, Jen jsem chtěl kolegovi říct, že kdybychom měli mapu Evropy, a kdybychom se mohli podívat na ty různé zákazy, které zavedly některé členské státy, které už teď platí, pokud jde o limity. Limity při platbě za transakce hotovostí. Uvidíte, že to, co říkám, vlastně není nesmysl. Máme nějakých 12 zemí v Evropské unii, kde už teď platí určité limity. Patří k nim Francie a pokud vím, na trhu to funguje. Francouzi nejsou úplně hloupí. Takže, pane předsedo, já říkám, že v této zprávě jde o to, abychom posoudili různé možnosti do budoucna. A já si myslím, že v Evropské unii bychom měli mít nějakou formu harmonizace, měli bychom si stanovit maximální limit pro hotovostní transakce. Ale opakuji, ve více než 12 zemích EU už to funguje ta fakta jsou trošku jiná. Dnes už eh, zločinci vůbec nepotřebují hotovost, prostě si založí eh, nějakou firmu, nějakou, eh, nějaký účet a proto vlastně to, že se ruší 500 eurová bankova, bankovka ze strany Evropské centrální banky je sice možná dobré, ale vlastně v Evropě určitě se hotovost rušit nebude protože je to navíc i zbytečné. Nikdo další se nehlásí a já tedy dám slovo zpravodaji na vyhodnocení eh, diskuse. Uh, uh, krát. děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za všechny připomínky. Je to pro nás všechno nesmírně cené. Kolega tady není, ale na úvod bylo řečeno, pan Nidemer tady není, ale na úvod říkal, že jak je důležité aby tohle bylo také inspirací pro další práci, pro další kroky. A o to nám také jde. A říkám to hned na začátku, protože i v této diskuzi tady zazněla celá řada podnětů, které obecně v té zprávě jsou, ale samozřejmě je to potřeba dál rozpracovat. Na různých fórech. Pokud tady budeme mít nějakou novou strukturu, ale také v příslušných výborech v parlamentu. Ta doporučení, která předložíme, by se samozřejmě měla implementovat, to musím zdůraznit. A také jsme mluvili o tom, že tady máme daňové úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem, legální, nelegální věci. Ta diskuze je velice důležitá a máme tady různé strategie, jak proti tomu bojovat. Když se vezmeme třeba vyhýbání se daňové povinnosti, rozhodně víme z naší práce, že potřebujeme eh, důraznější vymáhání předpisů, potřebujeme víc spolupráce třeba eh, mezi těmi finančními vyšetřovacími jednotkami, to k tomu patří. A pokud je o vyhýbání se daňové povinnosti, potřebujeme také legislativu. Musíme zajistit, že daně se budou platit tam, kde vzniká hodnota a, a, a zisk. A také jsou různé strategie, jak řešit nespravedlivou daňovou soutěž naší společnosti. Takže je důležité, abychom měli na paměti obě věci. I v naší diskuzi je důležité pochopit, jaké jsou ty různé strategie pro boj proti těmto jevům. Zaznělo tady a říkal jsem to já i někdo z kolegů, že problém jsou ty fiktivní společnosti. To jsou všechny ty umělé věci, které vyplynuly z Panama Papers, jsou to ty různé struktury, fiktivní firmy. To je právě ten problém. A vzpomínám si na eh, jednom slyšení zaznělo, že když máte dost peněz nebo dost zdrojů jako podnik nebo jako jednotlivec, můžete si koupit anonymitu. A může to být v rámci legální struktury, ale může se využívat i pro další účely. To jsme zjistili. Nebudu to procházet všechno, ale řeknu jednu věc. Několik lidí zmínilo tu skupinu pro etický kodex a to, co dělá rada. Já myslím, že z řady incidentů vyplývá, že jde také o to, abychom přesvědčili radu, že pokud chceme zvýšit spolupráci v Evropě kolem toho spravedlivého a nespravedlivého zdanění a pokud chceme bojovat proti daněvým únikům a financování terorismu, potřebujeme víc spolupráce. Je zřejmé, že ta skupina pro etický kodex pro zdanění podniků, která už existuje 9 let, měla zamezit škodlivým přeshraničním strukturám. Pracují v utajení, anonymně, mimo veřejnou sféru a to je možná problém. Potřebujeme obecně reformu. A to máme také ve zprávě. Musíme na to dál tlačit. Já myslím, že komise by mohla spustit vyhodnocení činnosti za posledních 19 let, 19 let té skupiny pro etický kodex, aby se zjistilo, nakolik dostala svému mandátu, nakolik se jí podařilo zamezit těm škodlivým přeshraničním režimům, protože tak bychom se tam mohli přesvědčit radu, aby změnila přístup. Já vím, že občané v Evropě očekávají větší transparentnost, když se mluví o těchto věcech. Chtějí vědět, které země, které vlády stojí v cestě pokroku. Hodně už se toho řeklo o té potřebě reformy. Jak už jsem říkal, zazněla tu řada věcí. Ta otázka seznamů, listin, dodržování předpisů, sankcí. Je to třeba ta černá listina pro nespolupracující jurisdikce. To jsou důležité věci, ale je důležité, abychom měli nejenom tu listinu, ale abychom měli také řádné sankce, řádné postihy, abychom dokázali pozměnit chování těchto jurisdikcí. O to jde, aby se změnilo jejich chování, aby se implementovaly standardy, standardy transparentnosti a tak dále. Aby platila povinnost bojovat proti daňovým rájům. Bylo řečeno, říkal to několik poslanců, třeba za ALDE, že <clears throat> v podstatě jde o to, abychom hlavně obnovili důvěru našich občanů naše instituce – abychom obnovili ten sociální kontrakt, to říkal kolega z Alde a s tím souhlasím. Pokud lidé vidí, že někteří lidé neplatí téměř žádné daně a ti velcí giganti platí prakticky nulové daně a malé a střední podniky v Evropě platí vyšší daně, je to opravdu velká daňová zátěž, není to spravedlivé. Není to spravedlivá společnost. A když lidé vidí, že bohatí lidé, ať už jsou to celebrity nebo známí fotbalisté, unikají daňové povinnosti, musíme něco udělat pro to, abychom obnovili důvěru občanů. Takže souhlasím s tím, že tohle je opravdu důležité. A když dovolíte, ta diskuze o následných krocích je podle mě klíčová. Pro mě je klíčové, Abychom pochopili, a to říkal také kolega z EKR, finský kolega, řekl to naprosto jasně, tato práce teprve začala. A neskončí tím, že schválíme zprávu. Teprve začínáme, takže následné kroky jsou důležité. A proto chci říct, že řada z vašich podnětů představuje východisko pro další práci. Já myslím, že proto máme dobrý základ. Takže Pokračujeme v této dobré práci. A já jako zpravodaj si myslím, že ve našich zjištěních, v naší činnosti musíme přesně popsat, co jsme viděli. Nejde jenom to, abychom někoho ukazovali prstem, ale jde o to, s kým jsme se setkali na slyšeních, kdo co řekl a proč ne, proč třeba lidi nepřišli – a na ty bychom tím prstem měli ukázat. Já myslím, že by to mělo být co nejpřesnější v tom, co děláme. To je můj postoj. A samozřejmě vlády, podniky, právníci, co já vím, musí vysvětlit, proč nepřišli a proč nepřispěli k naší činnosti. Já myslím, že to je opravdu důležité. Nechci to moc natahovat, ale chci jen říct, že mnohokrát děkuji kolegům, Mnohokrát děkuji předsedovi za to, že tuto velice důležitou práci vedl a mnohokrát děkuji sekretariátu za veškerou podporu. A mohu to říct nejenom za sebe a za spoluspravodaje, ale za všechny členy naší skupiny. Já myslím, že se ukázalo, že Evropský parlament něco dokáže udělat, i když má nějaký si omezený právní rámec a omezené zdroje, dokážeme něco udělat – a to je mimo jiné díky sekretariátu a dobrého, dobrému předsedovi. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji zpravodaji. Um, upozornil na několik eh, bodů, o kterých se zde diskutovalo. Já jsem také vděčný eh, za to, že tedy se rozpracovávají i eh, v kompromisech nelegální aktivity těch, kteří eh, se snaží eh, unikat eh, placení tedy daní a samozřejmě je potřeba také se věnovat těm, kteří se snaží o daňové úniky legálními způsoby. Mm. K tomu, co říkala Molly, Podniky využívají samozřejmě to, co existuje jaké možné formy definované či nabízené ze strany evropských států nebo jiných států. Takže je potřeba změnit zákony právě v této otázce, jak to říkala i Evelyn Regnerová. A to je prostě jediná možná cesta. Například slyšení BSF ukázalo, že eh, nejvyšší manažeři kteří tedy mají vlastně tedy v, v oblasti daňové zodpovědnosti po celém světě, říkají pouze, využíváme jenom toho, co se nám nabízí. A samozřejmě my to také dlužíme svým akcionářům a tak dále, abychom tyto možnosti využívali. Takže samozřejmě teď se vracíme k povinnostem politiků to dobře definovat. Já děkuji tedy eh, s panu spoluspravodaji, který se eh, dostavil. Eh, ještě přišel tedy Tom Velár, který byl na seznamu. My už jsme ale zavřeli řečnický seznam. Já jsem tě omluvil, protože jsi byl hlasovat. Kolegyni Anu Gomeš jsem taky omluvil. Kolega Rozaty tedy přišel také. Máte ještě eh, nějaké připomínky po té, co už jste si vyslechli tedy závěrečná slova zpravodaje? Máme trošku času, takže byste mohli. Moli a potom Darius. Um, Děkuji. Já jsem očekávala tedy, že to bude takto dvoukolově. Pokud dovolíte, ráda bych eh, ještě se zaměřila na některé eh, klíčové pozměňovací eh, návrhy, které byly zahrnuty do kompromisu. Mm, tady jsme ušli obrovský kus cesty a je tady problematika těch krycích společností, těch které jsou, na které bylo poukázáno i v Panama Papers. My jsme navrhovali něco, co by bylo velice užitečné s tím, že ty společnosti musí předložit nějaké ekonomické osvědčení v rámci eh, jurisdikce, je to pozměňovací návrh 65, eh, eh, ta zátěž, důkazní břemeno je na straně té společnosti, které, která musí prokázat eh, hospodářskou činnost eh, a není tedy založena pouze na za účelem daňového úniku. A pak je tady další věc, která je zcela zásadní. Eh, myslím si, že my tady máme pravomoc jednat, především jako Evropský parlament, a to se týká především eh, zprostředkovatelů a majitelů, eh, kteří se eh, zapojili do takovýchto praktik, tak by neměli mít možnost přístup k evropským penězům a ti, kteří čerpají evropské prostředky, tak by tam měl být vyšší standard poskytování informací co se týče zprostředkovatelů, eh, neměli by eh, mít možnost sami sebe eh, regulovat, měly by být etické kodexy, měla by existovat licence a měl by existovat příslušný dozorový orgán, který by byl nezávislý. A pak jsou ještě pár slov 177. Eh, zadávání veřejných, veřejných zákázek. Eh, společnost, eh, která se podílela na daňových únicích, by neměla mít možnost získávat veřejné zakázky. A potom jsou ještě obchodní e, dohody, e, omezit obchodní dohody e, se zeměmi, které přispívají k daňovým únikům. Doufám, že bude možné tedy se zabývat těmito pozměňovacími návrhy a případně zapracovat. Děkuji. K jednomu bodu musím vysloveně Eh, odporovat. To je tedy to právo na seberegulaci ti prostřední, eh, prostředníků. To se docela osvědčilo. Ehm, to je nyní vlastně součást oficiálně požadovaná i eh, tedy zákony v členských zemí. Je tady vlastně o to, že je potřeba se také podrobit kontrole státních institucí. Ale všeobecné tedy požadavky zelených, že právo sebeorganizace je potřeba odstranit, to není správné a e, myslím si, že bychom e, jej neměli podpořit. Nyní Dario Rozaty, prosím. Yes, thank you, chairman. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem se nemohl e, zúčastnit té první části zasedání, Představil jsem jinému zasedání v Evropském parlamentu, takže jsem nebyl schopen si vyslechnout všechna vystoupení. Jenom jsem chtěl zmínit dva body. EPP eh, stojí o to, abychom měli silnou zprávu, abychom vyslali jasný signál eh, Evropské komisi i členským státům v tom smyslu, že je třeba tedy eh, přijmout specifická opatření tak, abychom zabránili praní peněz, daňovým únikům i podvodům. A já velice podporuji návrh doporučení A e, jsem e, překvapen, jak se nám podařilo nalézt e, do velké míry společný základ. Samozřejmě ta diskuse nebyla vždy jednoduchá, nicméně ten výstup je výtečný. Jsou tam určitě některé otevřené otázky, ale jsem přesvědčen, že budeme schopni to vyřešit, shodnout se na tom během několika následujících dnů. Takže já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům za odvedenou práci a ehm, za snahu spolupracovat se všemi politickými formacemi. Ehm, ehm, pokud jde na to ukazování e, na konkrétní subjekty, předseda e, navrhl dobrý kompromis, e, mohli bychom to prodiskutovat v rámci politických frakcí a mohli bychom využít například eh, pracovní skupinu eh, pro daně eh, ve výboru Ekon, případně mít ad hoc zasedání Jury, Libe, Ekon, kde bychom mohli sledovat tuto problematiku s tím, že nesmíme ukončit tu práci po vydání zprávy, musíme na to neustále dohlížet eh, a neustále budou přicházet nové a nové případy, eh, kterými bude třeba se zabývat. A Evropský parlament musí zůstat eh, ostražitý a musí i nadále vykonávat tlak na komisi, na členské státy, tak, abychom eh, ty nedostatky eh, zaplnili a abychom ukázali evropským občanům, že to myslíme vážně v daňové oblasti, protože to od nás občané očekávají. Děkuji. Eh, děkuji. Jepe, chceš k tomu ještě něco říct na závěr? Já si myslím, že to vyjádření jde víceméně tím stejným směrem a potom už zavřeme k tomuto bodu. Ano, jen velice rychle děkuji moc za ty komentáře, které jsou velice užitečné. Eh, máme celou řadu kompromisů eh, se stínovými zpravodaji. Eh, snažili jsme se pokrýt většinu těch témat. Politické kompromisy, já souhlasím. Samozřejmě je možné říci, že bychom tam mohli doplnit celou řadu dalších detailů, ale to je prostě kompromis, politický kompromis. Já si myslím, že je důležité, abychom skutečně předložili zprávu, která bude mít silnou podporu. Ehm, tak pokud máme takovýto typ výboru, tak bychom měli získat patřičnou podporu. A ehm, Samozřejmě pak budou nové skandály, nová odhalení, ehm, nové dokumenty a bude třeba tedy eh, pokračovat v té eh, práci i nad eh, rámec našeho mandátu. Bude třeba tedy dohlédnout na plnění těch doporučení, takže my tady dokončíme tuto práci a začneme tedy s implementací. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Na závěr tedy tohoto bodu 5. Ještě jednou děkuji spolu s pravodajům, koordinátorům a všem stínovým zpravodajům, zejména taky kolegům, kteří se um, tedy na, tom, na těchto tématech eh, pracovali poslední rok a půl i v různém složení. Ehm, na začátku, řekněme, byl větší zájem o členství v tomto výboru než přítomnost eh, na konci. Takže děkuji všem, kteří takto vydrželi a eh, myslím si, že to vlastně i eh, poukáže cestu do budoucna, jak obsazovat podobné ad hoc výbory. Nyní ještě máme bod různé a tady se chce vyjádřit k tomu Patricia. Za besedo. Zelo bom eh, kratka, se pa navezujem na vaše eh, uvodne besede, ko ste povedali, da boste na eni izmed. Eh, Děkuji. Já bych se ještě chtěl jenom stručně vrátit k tomu, o čem se tady hovořilo úvodem. Tady nějaký problém s tlumočením. Takže ještě jednou. Eh, hovořilo se tady o tom, že eh, naším záměrem je poukazovat i na eh, problémy ve slovinském bankovním systému, a já bych tomu ráda řekla, že eh, ve Slovensku byla vytvořena parlamentní vyšetřovací komise, která se sešla v září a v průběhu tohoto zářijového zasedání eh, vypracovala vyšetřovací komise zprávu a předložila zprávu ohledně Eh, tedy eh, systému eh, praní špinavých peněz ve slovinském bankovním systému. A ta příslušná banka, banka, Lublanská banka, zdá se umožnila britskému občanovi iránského původu vkládat finanční prostředky na účty v Iránu v Rusku a v dalších třetích zemích, a to po dobu dvou let. Ehm, částky z těchto zemí následně přicházely eh, na účet eh, vedený na tétu, eh, tuto osobu v Lublenské bance a odtud pak byly přeposílány na celou řadu dalších účtů založených v různých zemích. Na zasedání koordinátorů jsme se shodli, že k případu Azerbajdžán budeme mít slyšení a zároveň také k Slovinsko. To bude ve třetím listopadovém týdnu. E, takže prosím, předejte nám e, pro přípravu i vaše podkladové dokumenty. A e, po eh, přeskoumání ze strany sekretariátu předpokládáme, že to tedy bude 22.11. dopoledne. Ještě to samozřejmě musíme překontrolovat, zda budeme mít k dispozici um, místnost a tlumočníky. Ale předpokládáme, že to bude tedy 22. Eh, listopadu právě k případu Slovinsko a Azerbajdžán. Bude to tedy ještě před skončením našeho eh, mandátu. Mm, k tomu jsme tedy mm, dospěli dnes ráno na zasedání koordinátorů. A e, nyní bych e, tedy chtěl říci, kolegyně, že bych vám byl vděčný, kdybyste poskytla e, podklady sekretariátu, ale také koordinátorům a zpravodajům. Mnohokrát děkuji. Takže tím dostojíme i vašemu požadavku, abychom se tomu veřejně věnovali. Děkuji mnohokrát. A nyní tedy e, příští schůze, jak už jsem říkal, z kraje, pokud všechno bude fungovat dobře, pokud nebudou nějaké námitky, do úterý, tak chci ve středu e, odpoledne mezi 15. a 17. hodinou e, hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, tedy 17.30 a tím tedy budeme moci vlastně prohlasovat pozměňovací návrhy. návrhy. A Eh, kromě toho potom ještě nás čeká další slyšení a eh, závěrečné zasedání koordinátoru toho 22. A eh, politické skupiny tedy vlastně ještě potom mají možnost předkládat další politické návrhy. A závěrečné zasedání bude vlastně tedy na, v rukou eh, politických skupin na eh, prosincovém plenárním zasedání. Ještě jednou mnohokrát děkuji všem přítomným kolegům, děkuji, děkuji také sekretariatu, který připravil hlasovací seznamy. Ještě zítra se to musí všechno dodělat, propracovat. Děkuji mnohokrát za vaši práci, děkuji také tlumočníkům a nyní tedy eh, oficiálně uzavírám dnešní schůzi. Děkuji.